Eh, eh, soustrast eh, s obětmi náboženských persekucí a teroristických útoků. A zde nesk- ne, ještě neskončila genocida e, e, křesťanů po vraždě na Filipínách a včera opět útok na e, křesťanský kostel ve, ve Středoafrické republice, což způsobilo více než 10 mrtvých. My už toho máme dost, přece není možné, aby lidé byli křižováni jenom za to, že vyjadřují svoji víru. Musíme Eh, se k tomu neustále vyjadřovat, abychom byli vyslyšeni, aby nás všichni slyšeli, jaký je náš názor. A také pokud jde o boj proti terorismu, zde nemůžeme určitě eh, se tomu nepostavit, protože pořád pokračuje to v Afganistanu. Boko Haram v Nigerii, například eh, v Kabulu v pondělí. Dalších 25 obětí teroristické útoku, 11 toho dětí a i novináři a humanitární pracovníci útok na nigerický trh a mo, e, mešitu Boko Haram, to eh, ty zabili více než 60 nevinných lidí, takže proto musíme být silnější na mezinárodní scéně a, a naším cílem je bojovat eh, proti terorismu a mm, prosazovat mm, stabilitu a mír.